Dobré dopoledne všem. Vítám vás na dnešním zasedání výboru pro zahraniční věci. Je 6 minut po deváté a myslím, že bychom měli začít, ačkoliv eh, pro některé kolegy je zjevně příliš brzy ráno. Takže bod číslo jedna, to je přijetí dnešního programu. Pokud eh, nemáte námitek, navrhuji, abychom přijali tuto agendu Bod číslo 2. Můžeme schválit eh, zápis eh, z minulého zasedání, to bylo 5. února. Takže pokud eh, neobdržíme námitky, budou, bude tento zápis považován za schválený. A to pokud je neobdržíme do konce tohoto zasedání. bo číslo tři sdělení předsedy a já mám dvě sdělení. První Eh, rád bych vám eh, připomněl, že eh, během našeho z naší výměny názorů, tady ty přední dveře budou zavřené, aby nebyly rušeni řečníci a prosím, pokud potřebujete opustit sál nebo se přijet, tak používejte ty krajní vchody vzadu. A ještě druhý bod, já tedy eh, v tomto smyslu zašlu také e-mail koordinátorům skupin, protože ne všichni jsou tady. Jak víte, 21. Eh, ledna na tomto výboru eh, jsem zmínil problém volby zbývajících mm, místo předsedů. My jsme ustavili tento výbor před sedmi měsíci a celou tu dobu jsme Eh, jediným výborem v parlamentu, eh, který má pouze jednoho místo předsedu, což znamená příliš eh, velkou zátěž pro předsedu a toho prvního místo předsedu, poněvadž normálně bychom měli mít čtyři místo předsedy. Proto jsem se rozhodl, že 16. března na našem zasedání proběhne volba volba místo předsedu, tak bychom konečně, potrhuji konečně, eh, měli, eh, měli tedy plné obsazení předsednictva. Nebudeme debatovat o tom, jestli to bude nebo nebude, prostě to bude 16. března. Eh, je to tedy rozhodnutí, které bude oznámeno koordinátorům a předsedovi parlamentu. Nyní bod číslo čtyři a já vítám našeho prvního eh, hosta a to je eh, pan David Beasley, eh, který je výkonným ředitelem Světového potravinového programu. Tak vítám vás, Davide. Je nám tady potěšením, že vás tady dneska máme. Musím říct, že my spolupracujeme už dlouhou dobu s vaší institucí a to nám vlastně umožňuje eh, zvyšovat naší kapacitu v této oblasti a také eh, angažovat se v humanitární situaci přímo v terénu. Eh, my dnes jsme to zařadili na program, myslím, že je to vhodný termín a budeme se bavit o světovém potravinovém programu Pane eh, Bísli, zajímalo by nás tady, jak eh, právě váš eh, světový potravinový program to vidí v mnoha části světa, zejména Venezuele. Dobrý den, děkuji. Já začnu nějakými poznámkami na úvod a potom bude možnost se které k diskuse. My jsme největší humanitární organizace na světě. Měli jsme zhruba 0,3 milionů dolarů eh, rozpočet. Eh, když jsem před několika lety nastupoval, já jsem to nechtěl přijmout, ale eh, potom mě k tomu přemluvili a dnes jsme skutečně jedním z největších, nebo vůbec největším programem nevládního charakteru a musím říct, že Eh, musím říct, že eh, já vám chci říct, jako, jako máme konkrétní cíle pro všechny země, pro každou zemi, kterou se zabýváme a tak dále. Eh, krize ve světě ale bohužel narůstají rychlostí opravdu mimořádnou. Rok 2019 byl velmi náročný a rok 2020 bude horší. Když se rozhledneme po světě, tak náš rozpočet Eh, ze 4,5 miliardy dolarů eh, je nyní přes 8 milion dolarů a je to eh, nezbytné, poněvadž my skutečně máme strategickou pozici z toho, abychom různými pákovými efekty dostali co nejvíce za každý dolar a dávají nám tedy prostředky velké státy světa, Spojené státy, Německo, Francie a tak dále. Eh, totiž eh, bezpečnost energetická a bezpečnost potravinová jsou zásadní dva faktory na světě. To je jednoduše a prostě tak. Bez zajištění potravin není bezpečný, není svět bezpečný. Ehm, světová populace se zvýšila z 1,1 miliardy na 7,5 miliardy a navzdory tomu eh, v chudobě eh, bylo před dvěma lety jenom 95%, obyvatel v extrémně 85%. Eh, to je velký úspěch oproti minulým dobám. Ale Eh, pokud tedy máme eh, zhruba, zhruba tedy 10% eh, lidí v těžké chudobě, to, to je zhruba 700 milionů lidí, to bylo před dvěma lety, je to 820, čili ten absolutní počet narůstá a chudoba extrémní narostla z 80 na 115 milionů lidí. Takže to je, to je poprvé, co se trend obrátil. Když tedy eh, vidíte každý den, tady máme prostě tolik lidí, tak eh, to Eh, kdyby, kdyby, se, kdyby, se toto, kdyby se toto stalo, eh, myslíte si, že byste si toho všimli tam, kde žijete? Ano, určitě, protože nastává pohyb lidí, Al-Qaida, různé teroristické organizace a tak dále. Tam, kde jsou nějaké eh, katastrofy nebo politická nestabilita, tak tam se věci a lidé dostávají do pohybu tak k čemu eh, nebo kde tedy dochází k těmto krizím? Tak především hlavní příčinou jsou krize eh, z lidské ruky, eh, Syrie a podobně. A druhá nejdůležitější příčina jsou klimatické výkyvy. Buď tedy jsou to sucha, a nebo jsou to náhle povodně. Když se podíváme na Eh, roční eh, roční eh, slažky nebo roční teplotu, tak to se příliš, příliš nemění. Ale v různých obdobích jsou výkyvy. Prostě jednou je to tam příliš velké sucho, jinde je příliš mnoho vody. A zejména tedy země Sahelu jsou přímo ovlivněny klimatickými změnami. Takže máte tedy politické a vojenské konflikty, eh, máte tady klimatické problémy a pak tady máme extremisty, Al-Qaida a podobně. To jsou organizace, které eh, vědomně destabilizují eh, regiony. Kdybyste se mě zeptali, jestli je v té záplavě taky nějaká dobrá zpráva, mm, takže já myslím, že v posledních, řekněme, šesti měsících můžeme poukázat na Sudán jako přímo eh, magický příklad historie. Jsme velice optimističtí, eh, protože tam eh, došlo k dohodě mezi mm, politickými vůdci, takže tam je opravdu velké, velká naděje. My jsme se Eh, my jsme prostě dosáhli kooperace a spolupráce eh, mezi eh, vládní stranou a rebeli, čili tam skutečně ta spolupráce funguje skvěle, to je úžasné, ale zároveň se bojím, protože nemám, nemám pocit, že by mezinárodní společenství reagovalo dostatečně rychle a strategicky, aby tedy podpořilo tento vývoj, tak eh, eh, může se to zhroutit a ten výsledek bude daleko horší než to, co bylo předtím. Pokud tedy by to nastalo, pak tam máme eh, v sousedství Somálsko, Etiopii. Somálsko se snaží jít správným směr Burkina Faso, ta se naopak rozpadá. Mali, Niger, tam to vypadá hůř a hůř. Takže pokud eh, například eh, v Sahelu ta dynamika se ještě zhorší, tam za posledních pár měsíců byly tisíce lidí zabito, eh, zavírají se školy, zavírají se kliniky ze strachu před extremisty. Před pár dny proběhla taková zpráva, že Spojené státy by se měly snad stáhnout ze Sahelu Eh, já jsem eh, zvonil na všechny strany. Eh, v Americe tady volal jsem na různá ministerstva a říkal jsem jim, poslyšte, jestli toto myslíte vážně, tak to bude katastrofa. Já sice nejsem strategi- strateg, ale já mám na starost starost bezpečnost potravinovou. Jestli to tam opustíte, tak se to tam celé rozpadne. No, naše financování je mnohostrané. Eh, já když jsem eh, se dostal do tohoto programu, měl jsem eh, rozpod 4,9 milionů, dnes potom máme v opět v 70. letech to pořád bylo pár milionů, dneska máme 3,4 miliardy ze Spojených států. A musím říct, že signál, který eh, dostáváme ze Senátu, eh, ze sněmovny reprezentantů z Bílého domu, tak eh, říkají, ne, my se nestahujeme, řekněte také Evropanům, že my naopak stupňujeme tuto pomoc, vy byste to měli dělat taky. Eh, Evropská unie spolu s členskými eh, státy v roce 19 dali zhruba 2,5 miliardy dolarů a ehm, také eh, zbytek mezinárodního společenství se angažuje více a více nebo dává více peněz. To je dobrá zpráva. Ovšem špatná zpráva je, že to pořád nestačí. Evropská unie a její členské země, Spojené státy a další mezinárodní aktéři Eh, budou muset dávat eh, mnohem víc, než kdy dávali eh, kdykoliv v minulosti po druhé světové válce. Opravdu to, co se děje v ohrožených zemích, to jsme ještě nikdy neviděli. A jestliže tomu nezabráníme, bude to velká katastrofa. Já nechci hovořit o příčinách toho, co se děje v Syrii, ale uvedu vám příklad. Abychom tedy podpořili jednoho sežena v Sýrii, to je zhruba 50 50 eh, centů denně. A je to víc než jinde, je to dvakrát to než jinde, protože se tam válčí. To je, řekněme, Sýrie, Damašek. Eh, pokud bychom byli v Bruselu nebo v Berlíně, tak ten humanitární balíček je zhruba 200 eh, euro denně. Navíc to jsou lidi, Eh, kteří eh, zůstávají doma. Eh, když se podíváte na uprchlíky, tak zjistíte, že lidé, kteří přicházejí na, prostě opouštějí svoji zemi, snaží se nejdříve tři až pětkrát migrovat v, raz, v rámci té země a pokud jim to nevíde, tak teprve potom odcházejí jinam. Takže my skutečně pokud příčiny té migrace nebudeme řešit přímo na místě, tak opravdu nastane velká migrace. Teď máme tedy eh, opravdu koronavirus, Sýrie a další. Eh, ten obraz je velmi ponurý. Eh, my tedy potřebujeme samozřejmě také zbraně a e, abychom, abychom tedy čelili všem těm, všem těm rizikům. E, v těch, v těch zemích, v mnoha zemích jsou, e, je situace kritická. Jemen, Sýrie, Venezuela a tak další. Ptejte se na všechno, co vás zajímá. Máme sice málo času, ale prosím, ptejte se. Také, pane předsedo, já bych eh, vás rád pozval také do Říma, kde máme svoji kancelář a eh, prostě abyste viděli, jak to funguje. Eh, tady vlastně se zabýváme sledování pašování drog a lidí a zbraní a já nevím čeho všeho. Čili abyste prostě věděli, co to znamená v terénu, toto, poskytovat tuto pomoc. Jeden příklad vám uvedu. Eh, dříve se vlastně pašovaly komodity, dneska se svět změnil. Když ty eh, programy eh, humanitární pomoci vznikaly v letech 60., 70., 80., tak to bylo jednoduše a prostě zaměřené na jednotlivé problémy. Dneska se snažíme strhávat ty hranice mezi těmi způsoby zaměření a je to nezbytné. My potřebujeme prostě pružné humanitární dolary. Například v Sahelu eh, eh, my tady máme eh, peníze, kterými tam můžeme pomáhat, ale já jsem tam zatím neviděl žádné Eh, lidi, kteří by tam chtěli něco investovat, ale eh, my potřebujeme, aby se skutečně eh, dávaly potraviny, ale my potřebujeme taky rehabilitovat půdu, obnovit tedy půdu, která byla zdevastována a to nám skutečně může pomoci poněvadž my tam potřebujeme budovat nádrže na vodu, prostě zabránit erozi a tak dále. Eh, my jsme tam zažili eh, ženy, které jsou velice utlačovány ale setkáváme se jak s ženami, tak s muži a je skutečně neuvěřitelné, eh, jak jsou ženy vytrvalé, když se snaží prostě obnovit svoje živobytí eh, a jsou tam mnohé, které nejenom už jsou schopné uživit rodinu ze svých políček, ale také přebytky prodávat na trhu. Čili my potřebujeme toto, my potřebujeme programy eh, pro produkci potravin a e, školy a tak dále. My skutečně e, potřebujeme e, potřebujeme my musíme říci, že prostě kdykoliv tam dáváme tedy peníze na ty příčiny chudoby, tak vždycky to má obrovský, obrovský efekt. A myslím, že všechny země v Evropě by měly nad tímto zamyslet. Takže já vám děkuji za to, že jste mě přizvali a nyní jsem připraven odpovídat na otázky. Thank you, David Beasley. David Beasley za tento úvod. A nyní máme zhruba půl hodiny na výměnu názorů. Vy jste hovořil o Sudánu. To bylo zajímavé. Protože tady bude eh, na začátku dobrá návštěva Sudánu. To je velice zajímavá země. Bylo optimistické slyšet váš pozitivní názor na situaci v Sudánu oproti tomu, co někdy slyšíme a čteme. Takže já vám dám slovo. Prosím maximálně tři minuty na každého. Pan Kubilius za EPP. Prosím. Děkuji. To je opravdu působivé a úctyhodné to, co děláte. Mám velice jednoduchou otázku. Vy jste řekl, že se rozpočet teď zvýšil z těch 4,5 na 8,5. Takže co byste si přál? Jaký rozpočet byste chtěli mít teď? Dále klimatické změny. A jaká je vaše předpověď? Pokud souhlasíme, že klimatické změny probíhají že teploty porostou, tak problémy v Africe také porostou. <clears throat> Takže jak odhadujete, že to bude vypadat třeba za 10 let? Máte nějaké odhady rozpočtu, aby se situace stabilizovala? Chcete to brát postupně? Dobře. Je to asi 12 miliard. 12 miliard. Miliony, biliony a plete. Takže to je v humanitárním kontextu, ale pokud jde o, o ty rozvojové dolary, když se to udělá, tak tam správně tak když máme strategické programy, já chci mít většinou nějakou jaksi eh, ústupovou strategii. Ehm, a na to se nedají peníze, pokud to není nějaká mimořádná katastrofa. Ehm, ale říkám, 12 miliardů by bylo ideální. Co se týče klimatických změn, samozřejmě různí lidé mají různé názory na to. Můžeme se bavit o tom, co to způsobuje a tak dále, to nechám na vás. Ale já vám řeknu, co, jak to vypadá v terénu. Co, eh, co vidíme. Počítáme s tím, že v příštích 10 až 20 letech bude 200 milionů e, lidí, kteří v důsledku klimatických extrémů budou interně vysídleni. Teď vidíme 95 milionů lidí, kteří byli postiženi dramatickými klimatickými změnami, 29 milionů let na Prahu e, hladu, hladomoru, z těch 115 eh, milionů, které jsem předtím zmiňoval. Takže eh, třeba v Afganistánu, Mazala šerif, tak my se snažíme tam dostat to jídlo, dát to lidem, eh, to, ty produkty. A tam, tam jsou často náhle povodně nebo sucha. A které zničí úrodu a místo toho, abychom tam tahali zvenku nějaké produkty, dejte nám peníze, ať se můžeme sejít s těmi zemědělci v, těch, v nějaké produktivnější zóně v Afganistánu. E, dohodneme se s nimi, že koupíme tolik za tolik, takže oni pak mají víc uh, lidí zaměstnaných a tak dále, včetně těch, kteří to převáží a tak dále. Takže stejný dolar ale který je vlastně pákovým efektem využit v jiné oblasti Afganistánu. O tam teď to pak vezmeme do Mazal al-Sharifu a řekneme, my vám to tady dáme, ale chceme vám s vámi spolupracovat, aby jsme tady obnovili tu krajinu eh, tam, kde dochází k těm sesuvům půdy nebo k těm náhlým povodním a eh, eh, uděláme potom nějaké zavlažovací terasy nebo něco podobného které pak brání jak těm povodním, tak potom tomu suchu. No a já jsem se zeptal toho eh, stařešinu té vesnice, abych řekl, jak se ty věci změnily. A on řekl, eh, naši, naše děti už neodchází, už eh, nevstupují do řad Talibánu nebo dalších rebelských sil, protože teď vidí naději, protože teď máme konečně zavlažování a ta voda z těch, která původně vedla těm uh, náhlým povodním je, je nyní slouží eh, k zavlažování polí. Takže my jsme zasadili 6 až 7 miliard eh, stromů, miliony stromů v posledních pár letech. Rehabilitovali jsme značnou část půdy, jsme sanovali tisíce kilometrů Eh, různých silnic, které vedou eh, k těm tržištím, kde se to dá prodávat, eh, vodní kanály, různé nádrže. Takže jistě můžeme se bavit o tom, co způsobuje ty klimatické změny a, hledat nějaká řešení, ale lidé v terénu přijdou o život, pokud nenajdeme nějaké krátkodobé řešení. A my hledáme takovéto krátkodobé řešení, aby do té doby mohli přežít. A je to skutečně dramatický rozdíl oproti tomu, jak to bylo ještě před pár lety. A to ani nemluvím o Jižní Africe a, již, a dalších otázkách. Ale jak říkám, je to zásadní záležitost a my teď měníme nastavení těch programů a snažíme se, abychom měli větší flexibilitu, co dělat s těmi financemi, abychom byli eh, pružnější, flexibilnější, protože Ono to teď není tak jednoduché, jak to bývalo před 30 lety. Pan Čimoševiš za SAD. Děkuji. Uskutečně se, se delegace, když navštívili sídlo OSN a měli jsme tam zástupce generálního tajemníka, který zodpovídal za stejné otázky. A to bylo opravdu působivé pro mnoho z nás. To, to co jste, vy jste tu eh, představil, bylo také nejen zajímavé, ale také důležité. Já myslím, že aktivita OSN v této oblasti si zaslouží skutečné ocenění. Mám otá- pár otázek. Stále častěji místo tradiční pomoci potravinové pomoci. Prostě podporujete nalezení nějakého řešení prostřednictvím finančních prostředků. Na základě jakých kritérií to děláte? A zmínil jste i Severní Koreu mezi zeměmi, kterým pomáháte. Já musím říct, že to mě trochu překvapuje, to je pro mě něco nového. Můžete nám k tomu říct nějaké další podrobnosti? Chcete se k tomu vyjádřit hned? Když jsem před třemi lety dorazil, tak jsem to stváhal, co se týče peněz, protože se to může dostat eh, do rukou špatným lidem. Ale vysvětloval se, jak to používáme, kdy to používáme, jaké jsou příležitosti, jak zajistit, aby se to dostalo do rukou těch správných lidí. Takže když jsem tam dorazil, tak jsme mě, měli, byli na úrovni pár set milionů dolarů. Teď to bylo 2,1 miliard. Podívejte se například v Jemenu, kde Hutyové prostě e, trošku um, odklání ty zásoby potravy na ceny rostou. Teď nebudu hovořit o té dynamice s těmi huty, ale když v některých oblastech nepoužijeme přímo zboží, ale peníze, a pak použijeme biometriku, aby každý, kdo to dostane, byl skutečně tím, kdo to má dostat. Že asi 2,8 Jemenců se, se nám podařilo, to znamená, že 17 milionů dostává potraviny přes komerční trh, ale tam ceny rostou. Ale když budeme mít nějaký uh, peněžní program, tak to stimuluje místní hospodářství a to zase sníží cenu eh, těch komodit. To znamená, že to pomůže pak všem, i, těch, i těm 17 milionům. Takže my eh, dřív historicky, jak říkám, se prostě dodávalo pouze přímo, přímo to jídlo. Ale teď 58 až 60 jsou finanční prostředky. Že oni eh, žádají, aby se tam, kde to jde, aby se to používalo. Že proto my říkáme, dejte nám peníze, protože když je nedostatek, tak samozřejmě bereme cokoliv, co je k dispozici. Ale často za to koupíme samozřejmě potraviny, ne, protože třeba v některých oblastech, třeba v Sýrii, prostě není ani trh. Ne, pokud neust, ne, neexistuje trh v té oblasti, no tak tam musíte dostat ty potraviny rovnou. Pokud je trh už stabilní, a můžeme implementovat digitalizaci a biometriku, aby ne, nedocházelo k podvodům a e, krádežím, no tak pak to funguje přes peníze. Biometrika a digitalizace. Jsme digitalizovali jen pár milionů našich příjemců, teď jsme digitalizovali 50 milionů. Tím máme daleko větší integritu naší operace. Když se dostaneme do země, použijeme biometriku nebo peníze. A ta integrita toho systému je daleko větší, když se používá biometrika a digitalizace. Ať už používáme jakoukoliv modalitu pomoci. Čili máme různé parametry a bylo by skutečně zajímavé, kdyby jeden člen našeho týmu to popsal do podrobností, eh, to, eh, ale je to podstatná diskuse třeba v Libanonu když tam dáme rovnou produkty a tam živíme milion lidí v Libanonu, když se stáhneme z Libanonu, to by mělo prostě katastrofické ekonomické dopady. Ale my to děláme na základě peněžního transferu. Když bychom tam poslali rovnou zboží, tak by to zničilo ceny pro celý zbytek Libanonců. Takže my máme skutečně ekonomy, kteří vyhodnotí ekonomickou situaci a pak rozhodnou, jaká je, jak je nejstrategičtější způsob. A pak to probereme s dárci, kteří pak by byli ochotni to financovat. Třeba v Libanonu jsme identifikovali 500 malých obchodů. A třeba syrský uprchlík tam přijde s digitální kartou, je to v podstatě jako kreditka, to vypadá, může to být biometrické nebo ne, to záleží. No a za to si může koupit pouze určitý počet eh, věcí v tom autě za tu kartu, ale nicméně to stimuluje místní ekonomiku, stabilizuje to ekonomickou situaci a zároveň to dává větší flexibilitu, svobodu tomu uprchlíkovi, který už má dost problémů, aby mohl žít normální život. Ah, North Korea. Uh... A Severní Korea. My jsme vyjednávali se Severní Koreou a některými největšími dárci o tom, že bychom vstoupili do Severní Koreji a pomohli tak půl milionu až milionu obyvatel. Na začátku podzima a v létě jsme provedli vyhodnocení situace i v Severní Koreji. Panovaly velké obavy ze situace na místě. My jsme vyjednávali možnost přístupu na bázi neutrality a nezávislosti, protože naši největší dárci měli obavy z toho, že eh, tedy ty prostředky by šly do rukou místních kádrů a nikoli skutečně postižených obyvatel. A my jsme tedy dali dohromady určitý balíček pomoci. Přidala se i Čína se stovkami tisíc tun obilí, které dodala do Severní Koreje, takže naše pomoc už nebyla potřeba. A co už nevím v tuto chvíli, i když na tom pořád pracujeme, je, zdali se situace opravdu zlepšila ve chvíli, kdy Čína dodala plodiny a jak se dále vyvíjela, čili jak to vypadá dnes. zdali opravdu tedy v regionu proudí zboží a služby. Ale v tuto chvíli vám prostě nemohu nic víc říci. Jižní Korea také nabídla masivní objem pomoci. Zatím to nebylo akceptováno, ale v tuto chvíli Čína, Rusko, Švédsko a Švýcarsko tedy dalo dohromady minimálně 5 milionů každý na pomoc. A my jsme tady pořád ještě ale největším dárcem s výjimkou Číny, pokud jde o podporu Severní Koreji. Děkuji. Skupina Runiu se nepřihlásila slovo. Děkuji. Já bych ráda položila svoji otázku německy. Děkujeme za vaše vystoupení, za vaši zprávu. Já bych se ráda teď eh, tedy obrátila k Sýrii, především na východní oblasti. Dnes už je to prostě klasická válka, není to jenom občanská válka a roste objem uprchlíků, z nich 60% tvoří mladiství a děti, zvláště tedy pokud jde o obyvatelstvo Idlibu, což je dnes jeden z nejohroženějších regionů. Ah, there's no trans- Oh, okay. I didn't know. <laughs> I restart? Test, test, test, 1, 2, 3. Že já to otestuji, ten překlad. 1, 2, 3. Děkuji.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 je válkou, řádnou válkou v zastoupení. Není to už jenom občanská eh, válka. A pokud je o objemu prchlíků, 60% z nich tvoří děti a mladiství. Jejich situaci skoro nebereme v úvahu. Jen eh, tedy um, uprchlíci z Idlibu, což je dnes tedy jedna z nejohroženějších oblastí, jsou masivní. Humanitární organizace odhadují, že každý měsíc se snaží z Idlibu a ze severozápadní Sýrie uprchnout více než 1,1 milionu lidí. A samozřejmě těch postižených válečným konfliktem, kteří zůstávají na místě, je daleko víc. A pokud jde o dohody s Tureckem o pomoci syrským uprchlíkům, Tady tedy eh, je určitá míra tolerance. Eh, německá vláda podporuje tureckou vládu. Eh, stanovili jsme kvotu 10 tisíc měsíčně, ale já mám teď tady otázku, jaké konkrétní problémy se objevují každodenní realitě v Sýrii z vaší zkušenosti a za druhé, jak to tedy vypadá s průchodností myšlenky toho, že by bylo možné opravdu otevřít humanitární koridor v oblasti konfliktu. A samozřejmě také, jak to vypadá s potenciálním vyjednáváním o příměří v této válce. A také bych ráda věděla, jaké, kde, jak si Evropská unie nastavila ty meze, za které neustoupí vyjednání k tomuto konfliktu. A jak tedy plánujete eh, financovat a podporovat obnovu regionu? Samozřejmě ne tedy podporu Asadova režimu, ale tohoto regionu po skončení války. A jak si tedy představujete další úlohu humanitárních organizací v této oblasti? Děkuji. Navrhuji ještě jednu otázku a pak pan Pízli odpoví. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Bízlimu za to, že nás seznámil se svým pohledem na věc. A chtěla bych vás požádat, abyste naším jménem poděkoval všem svým spolupracovníkům a pogratuloval jim k tomu, co se, čeho se podařilo dosáhnout v oblasti programu potravinové pomoci a to i s ohledem na to, s jakými problémy se tento program potýkal v minulosti. Současný stav je tedy skutečně eh, velice uspokojivý. Já chci navázat na předchozí otázky, které tady padly a zohlednit tedy tu celou škálu aktérů, kteří působí v Sýrii. Jak za takové situace můžete efektivně zareagovat? na krizi, jako je krize v regionu Idlib. Jste schopni nabídnout tedy vlastně širší škálu pomoci, nejenom například potravinovou, ale také prostředky eh, k vytápění, a jak tady vlastně postupujete při prevenci epidemie, protože víme, že podvýživa může být jedním ze spouštěcích faktorů. Z Afriky máme tu zkušenost, že tedy Čína masivně zareagovala v oblasti pomoci. A jak to vidíte že tedy Čína bude postupovat dál, pokud by se současná epidemie dále masivně šířila. A jak to může, jaký dopad to může mít na poskytovanou humanitární pomoc? A konečně máte nějaké konkrétní programy, eh, které by pomohly dětem, které jsou ohroženy eh, závažnou, tedy, tedy nebo pokročilou podvýživou? Já vím, že v minulosti jste podobné programy měli. A já si myslím, že to je opravdu naprosto nezbytné. Těžce podvyživené děti potřebují trošku jiný typ eh, stravy, než jsou pouze potraviny. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte pogratulovat panu řediteli, poděkovat za všechnu práci kterou organizace odvedla na tomto poli. V tuto chvíli, pokud víme, vznikl velký problém v Somálsku, Etiopii a Keni, pokud jde o invazi kobylek. Tedy tato sarančata denně sežerou sklizeň v objemu 200 tun minimálně. A to je tedy vlastně další velká výzva, která jistě souvisí s klimatickými změnami. A jak můžeme předcházet takovýmto katastrofám? Pokud jsem to správně pochopil, více než 50 milionů lidí v Africe je nyní bez eh, potravin. Dobře, takže poslední kolo odpovědím. Sýrie. Já tady odpovím nejprve k Sýrii. Protože to je situace, která se neustále vyvíjí i v tuto chvíli. V rámci Syrie podporujeme zhruba 4,5-4,8 milionů lidí v roce 2017 a 2018. Naše aktivity v oblasti vedly k tomu, že se snížily ceny určitých komodit a to pomohlo tedy vlastně ještě eh, většímu objemu obyvatel. Nicméně nyní se ta krize opět přiostřila, ceny vzrostly a náš přístup eh, do většiny oblastí této země se významně zlepšil bez ohledu na politiku. Ovšem v oblasti Idlibu jde o skutečnou krizi. Ta situace se nemění každý den, ta se mění každou hodinu. Fronta vojenských operací se mění každou hodinou. Tady tedy máte eh, mapu Sýrie, Turecko. To, co je oranžové, kontroluje syrská vláda, ale pak tu máme tedy rebely, pak tu máme eh, Turec, eh, oblasti pod tureckou kontrolou a máme tam také vyznačenou tedy tu frontovou linii. A ve chvíli, kdy se snažíme dodávat potraviny a musíme přes území, které ovládají Rusové, Turec, Turecko, rebelové a podobně, Znamená to, že tedy vlastně musíme překračovat bojovou linii a to téměř denně. Není to jenom tak, že bychom řídili nákladák. A nám se tedy podařilo v poslední eh, době spočítat, že zhruba 850 tisíc až 900 tisíc obyvatel bylo vysídleno z oblasti Idlibu. Většina humanitární pomoci proudí ze strany Turecka nebo z tureckého území. A my tedy především řešíme problematiku přístupu. V tuto chvíli o tom jednáme, děláme všechno, co je v našich silách. Já v příštích dvou týdnech se chystám na inspekci do Sýrie. Funguje tam také náš koordinátor, který naznačil, že situace na místě je mimořádně vážná. Nejde jenom o nedostatek potravin, ale také proto, že je zima a panují mimořádně nízké teploty. Někteří lidé umírají prostě jen na podchlazení. Takže ta situace je opravdu mimořádně závažná. E, o Sýrii bych mohl hovořit ještě dlouho, ale chci říci, že my Tady pomáháme tedy zhruba 5,5 eh, a 6 milionům lidé, lidí, vysídlených lidí v okolních oblastech, tedy lidí, kteří se usadili v Turecku, Libanonu a z dalších sousedních zemí. Málo lidí ví o tom, že tedy ten světový program potravinové pomoci, tedy celá řada lidí o něm vůbec neví, ale eh, celá řada lidí neví, že to je největší program svého druhu na světě, ale když jde o problematiku šíření epidemie eboli nebo koronaviru, pak tedy vlastně i náš program, ačkoliv jde o zdravotní krizi, funguje jako, jakožto mm, nástroj, který umožňuje omezit další šíření epidemie. My dodáváme humanitární pomoc a lidé již nemají potřebu, tedy ti na, i ti nakažení, jak si opouštět eh, daný region a tím dále epidemii šířit. My, pokud je o pro situaci dětí a mladistvých, my úzce spolupracujeme s UNICEFem. A my tedy máme opravdu těsné partnerství. Já velice úzce spolupracuji s ředitelkou programu UNICEF, ona odvádí vynikající práci. A tady jsme tedy eh, zavedli takový přístup v posledních letech, že místo toho, abychom nakoupili produkty, které například umožňují tedy výživu dětí, které jsou těžce podvyživené, abychom je nakoupili jinde a pak je nějak přepravili do Rubandy, tak nyní tedy eh, spíše na místě najmeme 600 až 800 lidí, kteří tedy vlastně ty zdroje vykoupí od eh, místních farmářů. A to i v případě tedy toho, že potřebujeme specializovanou výživu pro těžce podvyživené. V rámci Afriky nyní nakupujeme komodity v objemu 1,6 miliardy dolarů ve snaze stimulovat místní ekonomiku a vytvářet nové systémy. Pokud jde o invazi sarančat, před třemi dny jsem tedy viděl tweet, který říkal, že pokud v tuto chvíli FAO nevynaloží 76 milionů dolarů na řešení tohoto problému za 6 měsíců už to bude FAO stát 1,1 miliardy. A my samozřejmě nemáme 1,1 miliardy na zbyt. Nicméně, pokud jde o invazi sarančat, snažíme se dát k dispozici všechny možné zdroje práškovací letadla, nákladáky, další přepravní prostředky a nástroje, prostě cokoliv, o co si řeknou. Pokud jde o Ugandu a Tanzánii, slyšíme zprávy v poslední době, že e, sarančata e, tedy e, nyní směřují do rovníkové Afriky, která už tak byla postižena povodněmi a také válečným válečnými konflikty. Vy jste jistě viděli také zprávy z Afriky a upřímně řečeno, v Africe působí tolik čínských dělníků, že si myslím, že by bylo naivní předpokládat, že ani tam není, že už tam dávno není koronavirus. My nyní tedy vedeme jednání s příslušnými zeměmi, abychom se snažili předcházet tomu, že dojde k dalšímu šíření této pandemie. A pak je to také problematika například eh, spavé nemoci, která také zabíjí eh, velké počty lidí, máme problémy eh, tedy s katastrofou, která, eh, které jsou výsledkem přírodních katastrof, ať už jsou to povodně, zemětřesení. Zdá se, že planeta Země se na nás trošku rozhněvala a že v roce 2020 v důsledku toho budeme mít plné ruce práce. Ale pokud tedy budeme vynakládat naše prostředky v rámci našeho programu strategicky do oblastí, kde tedy to může mít přímý dopad, jež pak bude mít pozitivní účinek i v dalších oblastech. Já vždy tedy opakuji, kdykoliv vystupuji na jakémkoliv fóru, včetně Spojených států, že potravinová pomoc je naprosto zásadní. Je to takový základní kámen další humanitární pomoci. Jakmile vyřešíte humanitární pomoc, tedy potravinovou pomoc, tak vlastně řešíte i migrační toky. Spousta lidí utíká z určité oblasti jenom proto, že eh, chce zachránit své děti před smrtí. Takže já se obávám, že to, o čem jsme tady debatovali, je vlastně jenom takovou špičkou ledovce, protože se na nás v roce 2020 valí celý výčet problémů, včetně přírodních katastrof. A já tedy děkuji za to, že jste mě vyslechli, děkuji za pozvání a chtěl bych mm, vám poslancům říci, abyste neváhali a přidali se vždycky k naší misi, ať už je to do Jižního Sundánu či jinam, abyste viděli, že opravdu efektivním způsobem nakládáme prostředky a moje závěrečná připomínka, to je asi tedy moje největší žádost vaším směrem. Já jsem dlouhá léta působil v OSN, tedy v multilaterálním kontextu a moje největší obava v tuto chvíli je taková, že Evropská unie, USA a mezinárodní dárci nebudou tak účinně spolupracovat, jak tomu bylo doposud. Teď se tedy vyvíjí takový vzorec, kdy Německo trošku přispěje někde, Spojené království jinde, ale to prostě není řešení. Potřebujeme skutečně komplexní strategické plánování na úrovni OSN, zvláště pokud jde o ty velice ohrožené regiony, kde je situace vratká, jako například v Africe. A je možné, že vaši obyvatelé vám řeknou, proč bychom měli posílat peníze do Nigeru nebo Čadu. My potřebujeme spravit naši infrastrukturu, naše silnice, naše mosty. Ale já vás mohu ujistit, že takový přístup si z dlouhodobého pohledu vyžádá daleko větší ztráty, daleko větší prostředky. Já vám tedy děkuji za toto pozvání. Já doufám, že náš dialog bude pokračovat na všech úrovních Evropská unie je velkým spojencem OSN a my si toho vážíme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Myslím, že to byl eh, velice zajímavý bod a eh, já jsem si z toho vzal eh, jednu konkrétní věc. Až budeme, až tedy Eh, pojedeme do Sudánu nebo do Libanonu, tak eh, měli bychom se také snažit setkat se zástupci Světového potravinového programu. Takže já děkuji panu Davidu Bislimu za to, že nás navštívil a uvidíme se v Jižní Karolíně.